Ladies and gentlemen, please be seated. Vážené dámy, vážení pánové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Vítám vás po vánočních prázdninách, po vánoční pauze. Je to vlastně první schůze našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu, takže vám ještě všem přeji hodně štěstí do nového roku. Dovolte mi zahájit dnešní schůzi. Nejprve bych vás chtěla informovat, že naše schůze je vysílána přes webstream a co se týče tlumočení, tak priorita je dána jazykům řádných členů našeho podvýboru sebe. Nejprve schválíme pořad jednání, respektive návrh pořadu jednání. Pokud nemáte k tomu žádné komentáře, tak budu považovat návrh pořadu za schválený. Nyní přistoupíme ke schválení zápisu z minulých schůzí. Máte k dispozici tři dokumenty. Je to zápis ze schůze, která se konaly 12. listopadu 2015. Druhá schůze se konala 30. listopadu 2015 a také schůze 3. prosince 2015, což byla mimořádná schůze. Pokud k tomu máte nějaké připomínky, tak prosím předložte je do konce dnešní schůze, pokud nikdo nepředloží žádné komentáře do konce dnešní schůze, tak bude zápis považován za schválený. Žádné speciální oznámení předsedkyně nejsou, čili hned se dostáváme k dalšímu bodu. Chtěla bych se skutečně vřele uvítat nového předsedu vojenského výboru Evropského, Evropské unie. Je to pan generál Michail Kostarakos který se ujal své funkce v listopadu loňského roku. Nahradil eh, generála, kterého všichni dobře známe, eh, který k nám velice často také zavítal. Byl to pan generál de Rossier. Měli jsme už příležitost s panem generálem Kostarakosem stručně hovořit během prvních týdnů jeho funkce protože se mu <clears throat> podařilo také už navštívit většinu probíhajících misí Evropské unie. K tomu vám gratuluji. Téma dnešního, dnešní diskuse je vojenský rozměr takzvaného komplexního přístupu Evropské unie. Čeká nás výměna názorů s panem generálem Michailem Kostarakosem který, jak jsem říkala, je předseda vojenského výboru Evropské unie. Pane generále, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážení poslankyně, dobré odpoledne. Ještě předtím, než přistoupím k vlastnímu textu, tak bych vám chtěla říci, že opravdu vám také přeji eh, vše nejlepší do nového roku, protože to je vlastně první Eh, schůze po tohoto roku, takže vám přeji, aby budoucí rok byl prosperující a šťastný. Máme všichni velká očekávání. Je to pro mě velkou ctí, že mohu mezi vás dnes přijít, eh, protože jste zvoleni zástupci čl- eh, občanů Evropské unie. Také je to pro mě příjemné, že vás mohu informovat o tom, jak vypadají stávající evropské mise a vojenské operace, které se týkají speciálního té evropské eh, společné eh, bezpečnostní a obrané politiky. V Evropské unii máme mnoho nástrojů, kterými řešíme krize. Je důležité, aby byly důvěryhodné a také připravené k akci. Už eh, šest let probíhají různé akce a operace, které se odehrávají v různých zeměpisných oblastech. Je to jak na našem kontinentu, jako je operace EU for Altea v Bosně a Hercegovině, ale je to i také i operace na vnějších námořních hranicích a přilehlých oblastech, což je tedy ta e, operace, operace SOFIA EU na Formet, SOFIA a také Atalanta. Některé um, operace probíhají v blízkosti, kde náš přístup může velice změnit situaci, může zlepšit stabilitu situací. To je například Mali a Somálsko, také eh, Středoafrická republika, Více než 320 tisíc eh, pracovníků nyní pracuje v rámci jednotlivých mandátů eh, a je to v rámci mandátu, který jim dala Evropská rada. Ještě předtím, než budu hovořit konkrétně, tak bych chtěl ujistit váš výbor, že všechny naše mise, všechny tyto mise jsou v centru mé pozornosti a mají mou plnou pozornost. Z toho důvodu jsem také již pět z těchto šesti misí navštívil Měl jsem na to pouze tři měsíce eh, od doby, kdy jsem se stal předsedou naše tohoto výboru. Ta šestá je Eufor Altea v Bosně a Hercegovině. Tam tu už jsem navštívil v minulosti v, během mých minulých funkcí. Teď vás stručně informuji o tom, jak to vypadá aktuálně mm, v těchto situacích, v těchto operacích, co se týče také školení a poradenství. Takže dovolte mi pár komentářů. Tyto mise znamenají také velký rozvoj v tom, jak využíváme vojenské nástroje. Ukazuje se, že jsou tyto mise úspěšné a že je důležité, abychom také pokračovali tímto směrem i v dlouhodobém pohledu. Podíl eh, je také důležité, abychom pokračovali i v této komplexním přístupu Eh, máme zde například eh, školicí misi v Somálsku, ta začala v roce 2010. Původně to bylo v Ugandě, protože v té zemi to nešlo, pak se to přesunulo do Mogadišu, jakmile to podmínky dovolily. Tato mise má tři pilíře, spočívá na třech pilířích školení, poradenství a také mentoring. Ten tým, školicí tým, eh, podporuje Eh, speciální i odborný, i obecní eh, školení, eh, trénink, je tam také speciální kemp Čezíra v Mogadishu. EUTM Somálsko zatím vycvičilo asi 5500 somálských vojáků. Poradenský tým také poskytuje strategické poradenství místním orgánům, které se týkají obča- bezpečnosti, zejména je to tedy ministerstvo obrany a jeho mm, pracovníci. EU TM Somalia také e, zlepší i synergie s dalšími misemi. Další školicí mise v Mali, ta byla zahájena v roce 2013. E, usilujeme o školení, které je úspěšné. Zatím e, zde bude pokračovat další mandát, protože vlastně první mandát byl do května 2016 a sedm z osmi plánovaných bojových eh, oddílů již bylo vyškoleno. Zatím je to tak, že malijská armáda se, eh, je příliš eh, slabá na vyřešení místní bezpečnostní situace. Ehm, pak je tam stále ještě, ehm, jsou tam stále ještě jednotky OSN, které přispívají k zaručení stability. A celkové hodnocení tohoto poradenského pilíře je také úspěšné. EUTM Mali e, nyní tedy prochází dalším schvalovacím procesem a závěry procesu mohou vést k tomu, že, e, tam, že to získá třetí mandát na podporu malických orgánů, ale i k tomu, aby se celkově zlepšila celá vojenská kultura celého, um, celé oblasti. Dále Středoafrická republika, e, zde je to tedy poradenská mise, která už je plně funkční Vojens mm, eh, také tam došlo k velkému úspěchu navzdory překážek a musíme i nadále usilovat o to, abychom posílili spolupráci a koordinaci také s operací Minustah. Eh, teď eh, tedy s misí OSN se s, s mm, operací ON Minuska. Také ještě zbývá mnoho práce, zejména v demokratické mm, Doufáme však, že nakonec to bude mít úspěch, tedy tato mise EUFOR RCA. Bude se tam také konat druhé kolo voleb. V té době už by tam tedy měla být potom demokraticky zvolená vláda a v tom okamžiku, kdy tam bude tato vláda, tak už naše práce bude mnohem jednodušší a snad budeme také schopni přeměnit naši misi na misi, která bude konkrétnější. No a teď se podíváme na exekutivní operace. Máme zde operaci EUFOR Altea v Bosně a Hercegovině, kde také dochází ke školení a výcviku. Chceme také zajistit bezpečnější prostředí, je to už od, tedy se od roku 2004. Hlavním úsilím je posilování kapacit eh, zbrojených sil. Eh, k tomu došlo k velkému pokroku, zejména k také k lepšímu, s lepším propojením s misí NATO. Eh, je tam tedy spojení s Sarajevem Ultranacionální organizace mají určité radikalizované segmenty a ty stále a zůstávají stále hrozbou bezpečnosti a tím tedy ohrožují celou um, bezpečnostní situaci. Dáváme tedy, klademe na to velký důraz a jsme velice obezřetní. Evropa vždy historicky závisela na moři a to samé platí i pro Evropskou unii. Co se týče e, moře, tak je to také zásadní i pro naši ekonomiku. Takže dvě ze tří operací, které Evropská unie v poslední době zahájila, jsou námořní. Máme zde EUNAV Format Sofia, v jeho východní oblasti je to tedy od loňského léta. Cílem je přis, um, narušovat eh, činnost převaděčů a zachraňovat lidské životy na moři. Chceme bojovat s převaděči, s pašeráky lidí a to je vlastně jednou z eh, věcí, jak bojujeme s tou tragédií, kdy vidíme, jak lidé se eh, jsou topeni ve, středu, ve středozemním moři, také chceme i posílit stabilitu v tomto regionu. Pokud se nám podaří v tomto uspět, tak se zlepší bezpečnost evropských občanů, ale také i lidí, kteří žijí v této oblasti, v tomto regionu. Zatím je tato operace ve druhé fázi, což znamená eh, mezinárodní vody. Usilujeme tedy také o je to, je to vlastně i na základě se, kapitoly 7 OSN. Jedná se o um, a také tedy vlastně se chystá třetí fáze a tam bude i spolupráce s Libí. Pak je tam ještě EUNAFOR Atalanta v neposlední řadě. To bylo tedy v prosinci 2008, kdy tato operace začala. Od té doby se úroveň piráctví výrazně snížila. Navzdory tomu však nemůžeme usnout na Vavřínech, protože eh, pirátské útoky zatím ještě nebyly eh, eliminovány, ani, ani eh, vlastně všechny prostředky ještě nebyly eliminovány těch pirátů. Mezinárodní společenství nyní stahuje své jednotky a tím se to ještě může zase zhoršit. format Atalanta bylo stoprocentní Eh, bez, mm, úspěšné. Podařilo se zachránit zejména například lodě, které převážejí potravinovou pomoc. Atalanta také spolupracuje s dalšími mezinárodními aktéry, jako je OSN, v rámci jeho různých agentur, spolupráce s NATO, mm, USA, Japonsko a další země, které se spojily v boji proti pirátství. Také důležité jsou i pracovní vztahy s rejdaři a s loděřským odvětvím. Atalanta rovněž eh, úzce spolupracuje s eh, EUCAF Nestor a také s různými evropskými orgány, jako je eh, program pro bezpečnost na moři. Musíme také Eh, usilovat o zlepšení situace v Somálsku a v africkém rohu. Bude se převeden určitý přeskum těchto politik, což by nám mohlo eh, zlepšit eh, situaci k tomu, abychom se tedy mohli poučit z těchto věcí a abychom mohli i nadále podporovat tyto země v regionu co nejlepším způsobem. Rovněž nám ten přeskum ukáže možnost eh, ukázat toho, jak ten náš komplexní přístup je um, správný nebo jak, jaké má výhody. Také bych vás ještě chtěl upozornit na jednu věc. Všechny tyto operace a mise eh, také vyžadují i například spolupráci s partnerskými zemi, jako je Chile, Gruzie, firm, Moldávie, Srbsko, Turecko, Švýcarsko, takže i další země mimo Evropskou unii přispívají k různým operacím svým, svými prostředky. Umožňuje nám to vést eh, společné aktivity a společně posilovat bezpečnost. Také posilujeme vztahy s NATEM, s OSN, s Africkou unii, to všechno je na cestě. Také i posilujeme eh, rozhovory s USA, Austrálií, Čínou, tak dále, Austrálii. E, také existuje mnoho bilaterálních smluv s Albánií, Bosna, Firom, Gruzie a tak dále. Ukazuje to, že způsoby, jak Evropská unie pracuje, e, je něco, co e, je lákavé i pro ostatní. Nechtěl bych vám říci, že všechny ty operace a všechny ty mise jsou naprosto bezproblémové. Ehm, ale já bych si přál, kdybych tedy to mohl říci, že žádné problémy nejsou, ale bohužel tedy to tak není. E, problém je ve financování, tam je e, nutnost zlepšit e, situaci jak získávat další prostředky. Komplexní přístup Evropské unie také získal různá zlepšení. Není to pouze nějaký seznam, eh, kontrolní seznam, který si očkrtáváme. Je to politika, kterou přeskoumáváme postupně, učíme se ze zkušeností, ale eh, vidíme, že i tak i nadále se můžeme zlepšovat. Co se týče prevence konfliktů, mm, snažíme se eh, navazovat na práci odborníků, předcházet konfliktům. Evropská unie by měla mít větší roli v tomto procesu. Nesmíme také zapomínat na tyto nástroje. Co se týče našich schopností, domnívám se, že globální strategie Evropské unie stanoví novou úroveň ambicí, které posílí a prohloubí naš, náš další rozvoj našich schopností. Také věřím, že tento Eh, zastřešující dokument přinese globální strategii, že také posílí eh, kohezi mezi jednotlivými politickými akcemi. Dále, co se týče těchto schopností nebo kompetencí, chtěl bych ještě potrhnout úlohu Evropské obrané agentury EDA. EDA eh, usiluje například o nové systémy satelitní komunikace, eh, mm, také jsou zde třeba nové technologie, tankování paliva, zaletu a tak dále. Evropská unie aktivně přispívá k politickým cílům a vojenským cílům, které stanoví Evropská rada. Chtěl bych říci, že to vlastně je jakási tvrdá síla v sametových rukavečkách. Mm, máme zde na jedné straně měkkou sílu, eh, usilujeme o komplexní, komprehensivní přístup. Jak už jsem říkal, vojenský nástroj eh, musí být eh, důvěryhodný, musí být flexibilní, musí být adaptabilní, musí mít také více pohledů a je to tedy něco, co pak mají v roce politikové. Není to ovšem takové paušální řešení ani konečné řešení politické problémy mm, většinou nemají, pouze vojenská řešení, ale může to také posílit různé civilní organizace, aby mohly pracovat eh, a tím, že se snaží odstranit nestabilitu. Také, posil, také nabízíme školení, výcvik jednotlivých pracovníků v těch jednotlivých zemích a zároveň to nabízí i komplexní přístup v samotném slova smyslu. Doufám, že se to všechno odrazí i v té nové globální strategii, která se bude konat bezpečnostní a zahraniční politiky. Ta strategie by měla být někde v příštích mm, měsících připravena. A na závěr bych eh, chtěl říci, eh, říkával jsem, že Evropané nejsou eh, spolu jen tak, že to byla nějaká náhoda. Jde to z toho, z toho, z toho důvodu, že před nějakou dobou se evropští politikové rozhodli, že se chtějí združit a spojit, aby už nebyly války ale teď se ukazují, že se objevuje nová nestabilita, musíme být ostražitý, musíme um, na to dávat pozor. To nás všechno posiluje a my si, jsme, jsme si vědomi této síly. Máme zde politickou vůli, která nás inspiruje a vlastně inspiruje ty občany, které zde zastupujete právě vy poslanci. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane generále, za obsažnou prezentaci. A nyní zahoji rozpravu. Nejdříve pan Arnold Donjon. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane generále, za prezentaci. Chtěl jsem vám položit tři otázky týkající se operací Já, já si poslechnu tlumočení do angličtiny, vzhledem k tomu, že by to mělo být přesné. Máme tu i řečtinu, pane generále. To bude lepší, to mě umožní snadno odpovědět. A doufám, že vám nebude vadit, když budu hovořit francouzsky, protože jinak se mě budou doma zlobit. Ano, pane generále, chci se zeptat na věc, která se často vrací v naší diskusi a týká se to Iráku. Nehovořím o Syrii, ale skutečně o Iráku, kde máme řadu evropských zemí, které zasahují eh, bilaterálně buď ve vojenských akcích, tedy při leteckých úderech, a nebo při eh, pomoci irácké armádě, zejména kurdským pešmergům při výcviku a dodávkám zbraní. To se týká řady evropských zemí. My jsme se ptali opakovaně vysoké zástupky a já se vás zeptám možná odborněji. Projednává se na vaší úrovni a uvažuje se o tom lépe koordinovat jednotlivé akce, které podnikají členské státy samostatně v Iráku a ne, nebylo by možné eh, konzistentněji postupovat pod zastřešením společné bezpečnostní politiky. Druhá otázka. Francie na konci loňského roku poprvé se odvolala na článek 42.7 Lisabonské smlouvy o vzájemné obraně jakou úlohu sehrává váš orgán v tomto procesu. A třetí otázka, možná zaměřená do budoucnosti. Řada ministrů zahraničí nebo obrany členských států, zejména vojensky významných států, zmínili hypotézu vyslat mise do Libie pokud budou existovat eh, politické podmínky eh, s eh, vládou národní jednoty. Můžete se tedy vyjádřit k plánování v tomto směru. Děkuji. Děkuji. Pan Asel Khan. Děkuji. Děkuji, generále, za vaše slova. Několik otázek také začnu Libii, kde poslední e, vývoj národ, z vládu národní jednoty. Co si myslíte, jaká je pravděpodobnost e, pomoci, která se týká výcviku a poradenství? To se týká také potíží s islámským státem. A nyní tam tady existuje vláda. Jak to vypadá s třetí fázi operace Sofia budete schopni pokračovat dále? A druhá otázka souvisí s kybernetickou ochranou. Máme určité potíže, dochází stále k novým útokům na vlády i jednotlivé občany. Jaké jsou vaše záměry, pokud je o tuto oblast a jak spolupracujete s aliancí? Třetí otázka Předpokládám, pane generále, že v Británii se bude konat referendum. Jaké by mohly být dopady na práci v oblasti SZBP, pokud by došlo k Brexitu a jaký dopad to bude mít na obranu Spojeného království? A poslední otázka, ta souvisí s Afganistánem. Viděli jsme, že se situace zhoršuje v Afganistánu v posledních měsících dochází k stále početnějším útokům Talibánu. Jaký bude pravděpodobný dopad na společnou bezpečnostní a obranou politiku? Děkuji, pan Jeffrey van Orden. Děkuji, pane generále, a blahopřeji k vaší nové funkci, což už bylo loni. Jeden z problémů je, že někdy právě v takovém prostředí si představíme, že Evropská unie sama se vyrovnává s těmito otázkami, jako by byla jedinečným subjektem a bez ní by se nic nestalo. To je samozřejmě velmi vzdáleno pravdě. Jedna z hlavních oblastí nasazení Evropské unie je Afrika, kde Spojené státy a řada dalších států jednotlivě a také Spojené národy jsou velmi intenzivně zapojeny do operací v Africe, protože to, co my skutečně chceme, je mobilizovat více afrických sil, zejména pomocné síly Africké unie. A jaká, jaké další snahy jsou nakládány právě pro tuto stálou pohotovostní jednotku Africké unie. Hodně se mluví o hlídkování na hranicích našich zemí a na jižních hranicích evropských zemí, na středozemním pobřeží. Jaké instrukce máte, pane generále, abyste připravil následné plány pro vojenskou součást zabezpečení jižních hranic na březích Středozemního moře? A mohu se vás také zeptat, zmínil jste úlohu Evropské obrané agentury a e, doplňování e, paliva za letu, kybernetická ochrana, paletová vozidla, to všechno provádí na to, ale co je jedinečný příspěvek e, Evropské obrané agentury, vzhledem k tomu, že to vše se také dělá v rámci aliance. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Bautzman. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane generále, za velmi úplný přehled situace. Snad jsem... Už, slyšíte, už mě slyšíte, pane generále? Snad jsem vyrozuměla že přes 200 vojáků je zapojeno v terénu na operacích. Jaké iniciativy plánujete pro zaručení bezpečnosti těchto jednotek? Také by mě zajímalo, jak to vypadá se spoluprácí vojenských zpravodajských služeb. Probíhá diskuse a běží boj proti terorismu a to předpokládá spolupráci mezi evropskými zpravodajskými složkami. Existuje také spolupráce mezi vojenskými spravodajskými službami, by bylo možné ji zlepšit. Mám ještě další dvě otázky. Také jsme hovořili o výzvách. Kolega Van Orden hovořil o současné výzvě, které čelíme. Minulý týden jsme byli ve Štrasburku a tam jsme si kladli otázku o tom, jaká bude budoucnost Evropy, budoucnost Schengenu, jak budeme chránit vnější hranici. Já si sama kladu otázku. Existuje skutečně úloha pro Evropu v oblasti obrany Víme, jak to vypadá s bojem s pašováním a s obchodováním s lidmi a víme, jaké iniciativy mohly být podniknuty a jaká, jaká doporučení máte, abychom byli schopni sehrát úlohu v oblasti ochrany hranic. Konečně další otázka, která mě napadá. Všechny politické skupiny zmiňovaly vytvoření obrany, evropské obrany. A já zdůrazňuji údernou sílu, úderné jednotky v Evropě. Naši odporci nám říkají, máme dost času. Ano, je to pravda, ale evropská obrana by posílila úlohu aliance. A co si o to myslíte? Skutečně si myslíte, že vojenské operace v Evropě by mohly přispět k posílení evropského pilíře v rámci Severoatlantické aliance? Co si myslíte které iniciativy by bylo možné podniknout, abychom eh, posílili Evropskou unii obrany. Článek 42.7, o kterém eh, hovořil předřečník za Francii. Minulý týden jsme o tom mluvili s vysokou zástupkyní paní Mogherini a hovořili jsme o úloze Francie. A také jsme zmínili skutečnost, že 27 zemí zareagovala velmi pozitivně. Nebylo by však lepší, kdyby paní Mogherini sama jménem Evropské unie odkázala na tento článek, aby předložila skutečné prohlášení v tomto smyslu a zmínila skutečnou evropskou obranou politiku. Co si o tom myslíte? Také bych chtěla vědět, o čem můžeme uvažovat do budoucnosti, aby Evropa eh, hovořila o tomto článku a ne jeden členský stát. Další otázka. Vy jste zmínil dobrou spolupráci, kterou můžeme mít s Africkou unii. Už to je více než rok, kdy slyšíme hovořit o genocidě, která se chystá v Burundi. Víte, že Burundi, na Burundi mi jako Belgičance záleží. A víme, co se stalo ve Rwandě. Takže otázka, kterou si kladu, je, jak můžeme zasáhnout na místě co bychom mohli udělat? Jaké informace máte, pokud jde o tuto krizi v terénu a pokud jde o životy burunských občanů? Konečně, já jsem zmínila tuto otázku také e-mailem, ale možná nedojde k rozpravě na toto téma. Chtěl bych vědět, zda Evropská unie je připravena čelit útokům chemickými či biologickými zbraněmi. A jak tuto tuto eh, obranu posílit. Děkuji. Děkuji. Pan Galer. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane generále, i já vás zde srdečně vítám na našem podvýboru. Rád bych se ještě doptal k situaci v Somálsku. My tam máme tedy tu eh, trénovací misi. Eh, teď by mě zajímalo, jak se to vlastně celé uplatní. Můžete mi konkrétně říci, jak jsme na tom, kolik z lidí jsme tam třeba vytrénovali, vyškolili, kolik už bylo nasazeno, zda potom zase oni eh, spolupracují s mm, třeba s OSN, a také s misí EU. Vím, že tam třeba je asi stovka Němců na, na severu země. Mě by zajímalo vlastně tady, do, do jakých jednotek jsou potom posíláni ti, kteří jsou námi vyškoleni. Ještě otázka k Bosně. Na podzim jsme tam e, byli na návštěvě jako podvýbor a e, bylo nám tam řečeno, že jsme tam sice snížili eh, přítomnost ehm, jednotek, ale vlastně na druhé straně zase se účastníme různého výcviku ehm, těch, kteří jsou v Bosně, ale i vlastně z okolních zemí. A zastávající politické situace se tedy ptám, zda by bychom neměli posílit tento výcvik, ta cvičení. Víme, že třeba Srbská republika Eh, teď podniká nejrůznější aktivity, eh, která vlastně, eh, které spochybňují dosaženou dohodu. Takže vlastně zároveň tedy máme přítomnost NATO, tak by mě zajímalo, že kromě toho bychom neměli mít třeba nějaké preventivní kroky, aby třeba nedošlo prostě k nějakým nepříjemným překvapením. A konečně k zemi, kterou znáte asi nejlépe, Víme, že Řecko má velkou námořní, námořní vojsko a samozřejmě to souvisí také s tím, že máte velkou hranici, námořní hranici s Tureckem, která je potřeba tedy um, být, aby byla bezpečná, aby byla zabezpečená. Takže mě um, si myslím, že tady máme tedy otázku vnější bezpečnosti, to samozřejmě také ale patří do otázky vnitřní bezpečnosti a mě by tedy zajímalo, zda by bylo politicky možné říci, dobrá, e, některé tyto vojenské jednotky poskutneme hraniční ochraně EU, tedy společně s Frontexem se to bude financovat a protože tam jde samozřejmě také o vnitřní bezpečnost, e, financovalo by se tedy i z vaší vašeho rozpočtu. To by potom samozřejmě šlo i na eh, řecké námořní vojsko, které by se tedy takto vlastně přeneslo, přeneslo i na tu vnitřní, hraně, eh, vnitřní situaci. Protože vlastně jinak tam ty řecké lodě jenom takhle plavou a hranice navenek není uzavřená. Děkuji. Thank you. Mr. Papadakis, please. Děkuji, pan Papadakis. Děkuji. Během posledního pléna Evropského parlamentu bylo schváleno usnesení pro využití článku 42.7. A v této souvislosti jsme se dozvěděli, o záměru jmenování stáleho náčelníka štábu, co se týče využití tohoto článku, jaké jsou důvody a úkoly pro tohoto náčelníka generálního štábu, tak jak to předpokládá Evropská unie. My se domníváme, že jde o nejvyšší míru agresivity pro zasažení evropských národů. Děkuji. To je všechno. Já bych sama chtěla položit dvě otázky. Jedna je obecnější a e, týká se botu, boje s e, takzvaným islámským státem. Chtěla bych položit velmi konkrétní otázku. Eh, řekněte nám, prosím, jaký je náš příspěvek společně pro posílení boje s takzvaným islámským státem, zejména po těch posledních útocích. A druhá otázka je konkrétnější. Ehm, 23. ledna minulou sobotu mise OSN byla spuštěna na Ukrajině, e, dorazila do Kieva a bude postupovat do Donbasu a zřejmě tam stráví dva týdny a bude vyhodnocovat situaci. To je jedna věc. A druhá generální tajemník Rady Evropy eh, sdělil před, rozšířenému předsednictvu AFETu při minulém eh, zasedání parlamentu ve Štrasburku, že vyšle zástupce eh, na Krym, aby zde vyhodnotili situaci. A vedoucí mise EUAM v Kijevě. Je to vynikající litevský policista. Znamená to změnu rozsahu a charakteru této mise, a nebo je to jenom zachování současného stavu. Z Ukrajiny tu bylo několik žádostí o rozšíření tedy působnosti. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Děkuji za vaše otázky. Dámy a pánové, děkuji za vaše otázky. Vy vlastně takhle pokrýváte celé spektrum aktivit Evropské unie. Abych tady jenom rád vysvětlil jednu věc. Ehm, největší nástroj který Evropská unie má, je komplexní přístup. Já jsem jeho velkým fanouškem. Tento přístup je vším, co Evropská unie poskytuje, když eh, dojde k nějaké krizi. Dá se to také velmi dobře definovat termínem anglickým smart power. Eh, tady totiž eh, chytrá moc. To je vlastně propojení tvrdé moci a měkké moci. Takže ta eh, tvrdá moc to je vojenský přístup a ta soft, to je vlastně všechno ostatní, ta měkká moc. A to je vlastně velká výhoda Evropské unie, protože tento komplexní přístup tady nejde pouze o obranu nebo školení výcvik, ale i o další věci jako je například eh, rozvoj eh, soudnictví. Cokoliv vás napadne. V tom tedy spočívá síla Evropské unie. Ta tvrdá síla, podle mého odhadu, v tomto komplexním přístupu eh, znamená asi 10 Teď s těmi novými hrozbami, které eh, se objevily v poslední době, se asi zvýší. Je tedy možné, že potřebujeme větší procento tvrdé síly, protože ty hrozby jsou eh, neočekávané a je těžké s nimi eh, se vypořádat. Ale i kdybychom dosáhli třeba 25%, tak pořád většina je měkká síla. To jsou tedy věci, které přesahují mou kontrolu i mé eh, vlastně znalosti. Takže já nemohu zodpovědět všechny vaše otázky, protože hm, spadají do těch 85% aktivit Evropské unie. A já nemohu překročit svůj politický mandát. Já eh, můžu tady třeba vyjádřit své osobní stanovisko. Ale to, co vy opravdu chcete vědět, je, co se děje v vojenské oblasti, ne co si nějaký generál myslí o všeobecných záležitostech Evropské unie. Takže začnu pěkně po pořadě od začátku. Irák. Tam máme základnu bilaterální nebo vlastně základnu eh, koalice eh, o to ochotných a já jsem rozhodně neslyšel nic o tom, že my bychom se tam vydali něco dělat. Eh, pokud to chcete tedy nějak skombinovat, tak můžu vám říct, že Francie se rozhodla k bilaterálnímu přístupu, takže tam je možné vlastně poskytovat takhle jakoukoliv pomoc i bilaterálně. Jedna z oblastí, kde Francie si požádala o pomoc, byla Syrie, ale i to bylo bilaterálně. Takže my tu situaci nikterak nemáme nějak pod kontrolou. Pokud v návaznosti na tu situaci tak abychom se podívali na to, jak to ovlivňuje naše mise. Řekněme právě eh, díky boji s islámským státem, eh, státy přesunují jednotky z Mali a přesunují je do Syrie. To mi dělá starosti, já se o tom pokusím s těmi zeměmi jednotlivými hovořit. Pokud se země eh, rozhodnou posílit boj proti islámskému státu, ať už v Syrii nebo jinde, aniž by tím ovlivnili naše operace, nebo také operace OSN v té stejné zemi, které vlastně nám poskytují bezpečnost, tak eh, pak samozřejmě mm, nemám nárok na to vstupovat do té diskuse. Mm, naše vysoká představitelka paní Mogherini velmi dobře vysvětlila, jakou roli hrajeme v tom 42.7, 42 7 a vlastně v tom přístupu. k Libii. My jsme ve fázi dvě v Libii, což je vlastně operace na širém moři. Eh, potřebujeme postoupit k fázi 2 Bravo, což je vlastně operace v území, v teritoriálních vodách Libie a samozřejmě také na pevnině tak abychom to, abychom to mohli udělat, protože my samozřejmě vždycky postupujeme v naprosté legitimitě, potřebujeme mandát Rady bezpečnosti OSN a také vyzvání ze strany eh, libijských úřadů. Pokud toto mít nebudeme, tato operace nebude odstartována. Ačkoliv to, co v tuto chvíli nedělá, děláme, není dostatečné. Samozřejmě je to důležité, protože zachraňujeme lidské životy. Na to jsme hrdí, jsme také tím eh, potěšení, ale eh, z profesního odborného hlediska to není to. co bychom měli dělat, ale máme prostě tato omezení. Takže pokud libyská vláda ne, nedojde tedy k nějaké všeobecné, nedosáhne všeobecné dohody a nevyzve nás k tomu, abychom eh, tedy působili v jejich zemi, v jejich teritoriálních vodách, tak eh, nevidím, jak bychom mohli postoupit k fázi 2 Bravo nebo k fázi 3 dokonce. o té kyberbezpečnosti a obraně, to je velmi důležité. Zde se právě snažíme zlepšovat své dovednosti. Úzce spolupracujeme s NATO. 22 z 28 zemí vlastně v těch obou, operací, v obou operacích eh, jsou eh, ty též. Řekněme, že velmi spolupracují v řadě oblastí, i když ne tedy ve všech. Kyber, obrana, pracujeme v úzké kontaktu s NATO, děláme maximum. A na to opravdu zaměřujeme tedy své úsilí. Co se týče možného takzvaného Brexitu, tak eh, já vám nemůžu říct, jak to ovlivní eh, obrany schopnost eh, Spojeného království. Nemohu vám ani říct, jaký to bude mít dopad, protože samozřejmě ve všech operacích máme účast britských sil. Oni jsou tedy součástí všech našich operací, ale mm, to, tento typ hodnocení neděláme. Může k tomu dojít eh, z jakéhokoliv už důvodu pro jakoukoliv zemi, řekněme. Pokud eh, Řecko se rozhodne stáhnout se z jakékoliv operace pro jakýkoliv důvod, tak my se pokusíme tedy zorganizovat eh, konferenci čtvrté generace a pokusíme se tedy nahradit ty, kteří odchází. I to bychom se samozřejmě snažili udělat se Spojeným královstvím, ačkoliv samozřejmě Spojené království tedy eh, ozbrojenými složkami přispívá hodně. Zatím tedy v této oblasti neděláme žádné konkrétní plánování. Naše eh, vojenské síly, tady vlastně opravdu nemohu říct nic k tomu, co dělají s Talibanem, takže nemohu zodpovědět, jaké jsou politické kroky. tam, nebo kde vlastně se toho EU účastní a jaká je míra účasti. Na to se asi jste měli zeptat vysoké představitelky minulý týden. Protože já si myslím, že nemáme žádné vojenské, žádný vojenský personál v Afganistánu. V Africe, ano, tam je zapojení vysoké, a to z toho důvodu, že chceme přivést bezpečnost, stabilitu těm eh, zemím, kde je to potřeba. To platí tedy i pro Mali. Nad rámec politických problémů, se kterými se potýkají, nad rámec možnosti občanské války a tak dále, eh, tady vlastně také spolupracujeme úzce s dalšími organizacemi, abychom tomu zabránili, abychom zabránili také možné genocidy a podobně. To opravdu děláme, ale Většina těchto zemí, musíme si také říct, jsou takzvané demografické bomby. Tam eh, na rodinu připadá 8 a více dětí. Takže za, řekněme, 10 let se strojnásobí jejich eh, počet obyvatel. zároveň se nepředpokládá, že strojnásobí či vůbec zvýší své zdroje, své bohatství, tak eh, si děláme starosti s tím, že tito lidé opravdu budou bojovat o přežití. 80 eh, eh, obyvatelstva nemá vzdělání a v podstatě mají jedinou věc a to je zbraň v ruce. To je jako třeba naši mladí lidé mají auto, oni mají zbraně. To jim dává možnost nechat se někde najmout a vydělat si takto peníze. To samozřejmě nikterak nepřispívá ke stabilitě tamnější, jak země, tak celého regionu. A proto se snažíme mít bezpečné prostředí, abychom jim pomohli zlepšit kvalitu života. A vyhlídky do budoucna, takže o to se snažíme. My tam určitě nejsme proto, abychom eh, dělali válku, my tam opravdu jsme proto, abychom eh, trénovali eh, profesionální armádu, která bude kontrolována demokratickou vládou, eh, to znamená eh, armády, které nebudou považovat eh, znásilňování za své právo a mm, snažíme se tedy ovlivnit etiku nebo vojenskou kulturu v těchto zemích, v této oblasti. To je obrovsky důležité, zejména v Mali, ale my to chceme rozšířit i na další země. tak aby platilo humanitární právo, a jakýsi etický kodex. Vlastně tam eh, takhle poskytujeme i kurzy v etického kodexu a eh, lidé se mě ptají, prosím vás, co si myslíte, že potom příště, až půjdou někam bojovat, tak eh, si na válečném poli vzpomenou na to, eh, co je tady určité o etickém kodexu. Já samozřejmě takhle lidskou povahu nemůžu hodnotit, ale můžu říct, že tito lidé potom školení budou schopni rozlišit dobré od zlého a budou vědět, že pokud začnou s genocidou, pokud vypálí nějakou vesnici, tak třeba za tři, čtyři roky nějaká agentura evropská, mezinárodní nebo OSN jim zaklepe na dveře a obžaluje je z e, zločinu proti lidskosti. Je, nemají potom už žádnou výmluvu. Já samozřejmě nevím, co udělají na bojišti, ale ne, neočekávám ani zázraky, ale musí to vědět. A já předpokládám, že některé z nich to ovlivní. Samozřejmě otřesné věci se dějí i v Evropě, nebo děli se i v Evropě, kde lidé už od začátku věděli, že porušují eh, humanitární právo. My tedy spolupracujeme s humanitárními organizacemi, tak abychom se opravdu se snažíme tady měnit mentalitu. Myslíme si, že to je důležité. Ono je to důležité, protože to neovlivňuje pouze armádu, ale i celou, celé obyvatelstvo. Ale neposkytujeme bezpečnost. Takže ve všech zemích, kde máme zastoupení, jsou buď eh, eh, mise OSN, ať už je to Mali nebo eh, Středoafrická republika, nebo jsou tam jednotky Africké unie, které jsou finančně podporovány z naší strany v Somálsku. Platíme platy a misomu, což jsou jednotky Africké unie, aby bojovali proti Al-Sababu, což je teroristická organizace. Tyto vojenské složky tedy jsou z dané oblasti, což je velmi důležité, protože nebojují pouze za zemi, do které vlastně byli vysláni, ale bojují i sami za sebe, protože pocházejí z daného regionu, pocházejí z těch okolních zemí. My nepředpokládáme žádná dodatečná opatření, nějaké dodatečné vojáky, které bychom posílali do Afriky. Já si myslím, že v tuto chvíli děláme dostatek. I co se týče boji proti terorismu v této oblasti. Otázka hranic, tak opakuji, eh, imigrace není součástí vojenské domény. Eh, nespadá to do služby eh, ZBP, to spadá pod komisi. Takže my se do, to, do těchto otázek nejsme přímo zapojeni. Samozřejmě vím, že každá země má zodpovědnost za zajištění svých hranic a to samozřejmě země dělají. Já jsem nikdy neslyšel jakýkoliv pokyn pro to, abych eh, šel do nějaké země a tam bych nahradil eh, ozbrojené složky, které tam chrání hranice. Eh, nebo prostě jiné složky, v některých případech jsou to eh, eh, policisté třeba, jsou to složky činné v trestním řízení a patří třeba, spadají pod jiné agentury. Já jsem si prostě myslel, že ty lodě by se mohly přesunout hraniční, pohraniční kontrole. Mikrofon, prosím. The, the, the... Prostě máme svrchované státy, které mají své zodpovědnosti. Pokud komise rozhodne jinak, bude to politické rozhodnutí. My jsme zde, jsme k dispozici a děláme tedy to, k čemu dostaneme pokyny, tak jak je to třeba s operací Sofie. Komise se rozhodla odstartovat tuto operaci. Můj eh, předchůdce to spolu tedy s komisí eh, spustil v podstatě ze dne na den, takže eh, toto je náš úkol. Plnit pokyny, které dostaneme. Sdílení informací. Ne. To je z no, odpovědnosti jednotlivých zemí. Existuje mnoho informací a také se hodně informace vyměňují mezi jednotlivými zeměmi. Jsou to nejenom členské země Evropské unie, ale i partnerské země mimo EU. Jsou to země, které si vyměňují informace, zpravodajské informace. Na začátku byla velká, panovala velká omezení, protože je takové staré přísloví nebo rčení, že když máte informace, tak vlastně máte moc a mm, ne každý je ochoten se dělit o tu moc, ale tento přístup se teď eh, velmi změnil. Eh, země jsou ochotny dělit se o informace a o zpravodajství, které mají k dispozici, protože ví, že si sami s těmi nebezpečnými situacemi neporadí, že tedy, takže se to změnilo. Agentury pro pravodajství si vyměňují poznatky a informace, ale tím těmi hlavními, kdo ty informace tedy poskytují, jsou jednotlivé země. Myslím si, že k situaci na hranicích jednotlivých zemí už jsem se vyjádřil. Takže další otázka. Spolupráce s NATem. Snažíme se o užší spolupráci s NATem, snažíme se řešit problémy, které snad existovaly v minulosti a snažíme se opravdu o to, aby ta spolupráce byla co nejužší. Mm, je to také úkol, který na nás kladou vlády, Eh, jednotlivé mm, výbory v jednotlivých zemích určitě to budou usilovat ze všech sil. Mohu s radostí říci, že vidím, že celá řada zemí pochopila, že slabá Evropská unie znamená také oslabení NATO. Takže pokud chceme posílit naše schopnosti, je důležité aby se posílila úloha obou organizací. Článek 42.7 a jaká je jeho budoucnost, jak můžeme postupovat. Za prvé, potřebujeme, aby tedy došlo k nějaké události, aby ten článek mohl být aktivován. A pokud tedy dojde k nějaké takové události, tak pak může být aktivován tento článek o, vzájemnou, o vzájemné obraně. Není to to tež, co doložka o solidaritě. Ani se nejedná o nějakou centralizovanou reakci. Zde v případě článku 42.7 hovoříme o vzájemné pomoci, o pomoci zemi, která má nějaký problém. A jde o to, že my se zapojíme do takové míry, eh, do níž má ta země zájem, abychom se zapojili. To je ta hlavní myšlenka. Eh, co se týče Burundi, tam zatím ještě není žádné pověření pro vojenské úkoly. Mohu říci, že probíhají jednání, a asi to víte z novin, že Evropská unie se snaží, aby všechna ta jednání, která teď probíhají, aby probíhala hladce, aby došlo k nalezení politického řešení Myslím si, že tam je zapotřebí najít politické řešení. To vojenské řešení to opravdu má být vždy až úplně tím posledním krokem. Teprve když všechno ostatní selhá, teprve když se celá situace vymkne kontrole, tak bychom se tedy měli uchýlit k tomu vojenskému řešení. Otázka na případný útok biologickými nebo chemickými zbraněmi. Ano, ty, eh, šíření tohoto typu zbraní je také jednou z hlavních hrozeb. Jde o to, že mm, v každé, situa- v každé zemi je to jiné, protože některé země považují toto nebezpečí za velice silné, takže se na to více připravují a jiné země naopak tomu nevěnují takovou velkou pozornost. Pak byla otázka na Mali. Musím říct, že ta operace v Mali je velice důležitá, protože bude mít dopad na všech pět zemí v pásmu Sahel. My bychom tam chtěli zřídit větší výcvikový tábor, než byl předtím, a to z těch důvodů, o kterých jsem hovořil. Mali je velice důležitou zemí regionu. Myslím si, že tam odvádíme vynikající práci. Je to oblast, eh, kde působí velice výrazně Německo. Myslím si, že to je taky příklad úplně nejlepšího působení Německa v Africe. Jsem velice rád, že jsou tam Němci, že tam pracují, vycvičili prapory, které jsou smíšené. Jsou tam vlastně zároveň vojáci armády a zároveň vlastně četníci. A opravdu odvádějí úžasnou práci. Ale i to jde vlastně tím dobrým směrem. Když jste se mě ptali, kolik lidí jsme vycvičili, tak vám mohu říct, že není důležitý ten počet, protože my eh, vlastně netrénujeme jednotlivé vojáky, ale celé jednotky. To je velice důležité. Není to tak, že bychom eh, trénovali jednotlivé vojáky a pak se zamýšleli, do jaké jednotky by se hodil ten vycvičený voják. My tam trénujeme celé jednotky, celé ty bojové skupiny. Máme jich tam teď asi 6 nebo 7. Ta práce, která tam probíhá, je vynikající, také tam ta operace MINUSMA. No a operace EUTM Mali bude ještě posílena některými dalšími zeměmi, které se rozhodly, že se také chtějí účastnit této operace nebo které chtějí navýšit, posílit svou aktivitu tam. Bosna. Nemohu souhlasit s vaším názorem, který jste sdělili. Dochází tam k místním jsou tam nějaké místní síly, tam nějaký místní politický vývoj, ale já si nemyslím, že, by, že bychom tam mohli zažít nějaké překvapení, které by k němuž by tam došlo, nebo že by tam snad, snad se mohly opakovat potíže, jako byly v 90. letech. Takže zatím si myslím, že tam nepotřebujeme více lidí. A co se týče Řecku, já s dovolením se nebudu vyjadřovat o Řecku, protože je to moje vlast, já nechci hovořit o Řecku, ale jak už jsem říkal, tak hranice jsou pod zprávou jednotlivých zemí. Takže o tom, co, co se bude dít s jednotlivými hranicemi, o tom se rozhodují vlády samy. Další otázka. Eh, trvalý vojenský štáb Evropské unie Jediná věc, kterou vím, je to, co jsem si přečetl v novinách. Myslím si, že se nemusíte bát, že by došlo k nějaké agresi nebo k eskalaci. Nevím, žádné jiné informace, než které jsme si asi všichni přečetli v novinách. Další otázka. Boj s Daesh, s islamským státem. Je to tedy tak, tak, takzvaná koalice ochotných, která působí v Sýrii a plus také spolupráce s Libí. Nejsme do toho jako Evropská unie přímo zapojeni, ale jsou do toho zapojené některé členské státy EU. A myslím si, že působí velice dobrým způsobem ale jak jsem říkal, Evropská unie jako taková do toho zapojená není. Nejsme vojensky zapojeni ani na Ukrajině. Ani na Ukrajině nemáme vlastně jako Evropská unie žádnou vojenskou misi. Takže my máme pouze těch šest misí, o kterých jsem hovořila. um, to je vše. Takže nevím, jestli jsem odpověděl už všechny vaše dotazy. Ano, já si myslím, že ano. Vím, že ještě pan Fad Oden a pan Galer chtěli položit eh, nějaké dodatečné dotazy. Já vás jenom chci upozornit, že už nemáme příliš času. Už trošku ubíráme čas dalšího bodu, takže vás poprosím o stručnost. Pan Far Orden. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, děkuji, pane generále. Opravdu ty eh, komentáře byly nesmírně zajímavé. Musím říci, že hovoříte velice mm, upřímně ve svých odpovědích. Já mám pocit, že ta společná bezpečnostní zahraniční politika je taková dost mělká, taková dost prázdná, vychází z komplexního přístupu, který není ani originální, ani výlučný pro Evropskou unii. Ani to není žádná novinka, protože to je myšlenka, která už, se kterou se tady která už se objevuje dost dlouho. A když říkáte, že pouze asi 10 těchto misí mají vlastně vojenský rozměr. A, a, a říkáte, že vlastně vy se soustředíte pouze na ten vojenský aspekt těch misí, což je tedy pouze těch 10%, a že vlastně nevíte o, o, o, o tom zbytku, tak eh, to si myslím, že dost oslabuje to, ten komplexní přístup. To je přece ta, ta samotná myšlenka má přece spočívat v tom, že každý přece ví, co dělá ten další, abychom pak mohli co nejlépe združovat eh, naše prostředky. Ale samozřejmě souhlasím s tím, co říkáte. Já myslím si, že to je realita. Co se týče článku 42.7, eh, říkáte, že to je pouze čistě politický akt, že ne, není žád pro žádný vojenský účel. Takže nejprve by muselo dojít k, pokud by třeba Francie opravdu chtěla, nebo pokud by nějaká země, pardon, pokud by tedy Francie chtěla, eh, tak by musela aktivovat článek 5, který se týká NATO, eh, protože ten článek 42,7, ten je opravdu čistě politickým aktem. Nebudu se vyjadřovat k Brexitu, protože to je pouze jednosměrná cesta Eh, tím, že by eh, Británie nepřispívala, tak by to mělo obrovské dopady, negativní dopady na EU, ale ne naopak. Takže možná potom bychom se měli spíše zaměřit na to, jak revitalizovat to, než abychom společně usilovali o vlastně nějakou destrukci evropské politiky. A ještě bych chtěla ještě říci, eh, evropské jednotky jsou stále v Afghánistánu, Afganistánu, jsou tam Italové, Němci a také jsou tam jednotky Spojeného království, je jich tam asi 500. Také jsou tam turecké a americké jednotky, které tam nebojují, ale podporují, mají e, výcvikovou roli a tak dále. Samozřejmě, samozřejmě vůbec to nesouvisí s Evropskou unii, jak jste sám správně řekl. Myslím si, že by bylo nejlepší celý ten vojenský výbor Evropské unie zavřít a spíš se snažit o to, abychom revitalizovali NATO, protože jinak všechny tyto věci pouze vedou eh, k destrukci. Děkuji, nyní pan Galer. Okay, then I, I, I... Dobře, děkuji. Já eh, to teď trošku změním, to, to jsem se chtěla zeptat vzhledem k tomu předchozímu komentáři. Nesouhlasím, že ten článek 42,7, eh, tedy souhlasím s tím, že 42,7 je politický, ale ten článek 5 je taky pouze politik, politický. Ehm, takže i třeba eh, k, k tomu, co k, vlastně, že došlo k tomu článku 5, té aktivaci po 11. září, to je na diskusi. Takže opět to eh, musíme všimnit o tom, stá přistoupit k akci nebo ne. Chci se zeptat na něco jiného. Jedná se o financování. Ten, máme se ten možná nechvalně spíše známý mechanismus Atena, který byl, nebo už dlouho je pomě, podle mého názoru překážkou k tomu, aby se členské státy zapojovaly širším způsobem, protože tam jsou velké náklady, třeba pouze ty režimy jsou tam za eh, to zadešení náklady, lze hradit nějakým jednoduchým způsobem. Mohl byste nějak zatlačit na tu diskusi, která probíhá? Vy víte, co ty členské státy dělají nebo nedělají, vy jste expert, máte eh, praktické zkušenosti. Mohl byste možná velice přesně říci členským státům, co potřebujete, protože, ale eh, pokud členské státy musí všechno platit, eh, tak i když to předtím jednomyslně schválili, tak pro některé je to překážka, aby se toho účastnili. A já si myslím, že možná kdyby jim to vysvětlil někdo, kdo opravdu tomu rozumí, eh, kdo je z té vojenské oblasti, tak možná by to těm ministrům financí to lépe vysvětlil, že by řekl tedy, že pokud by tam bylo širší zapojení, tak by to bylo lepší, protože potom by se ty náklady rozdělily lepším způsobem. Vážené dámy, vážení pánové, já už bohužel musím ukončit rozpravu. Vím, že paní Vatman eh, se ještě chtěla přihlásit. Možná byste se mohla potom zeptat písemně a panu generálovi zaslat dotaz písemně. A teď už dávám slovo panu generálovi, aby tuto diskusi uzavřel. Děkuji za tuto druhou výměnu, za, tuto, za toto druhé kolo dotazu. První dotaz. Komplexní přístup. Evropské unie. Už jsem říkal, že myslím si, že to je skvělá věc, protože do těch zemí, kde pomáháme, tam nepřenášíme pouze bezpečnost, ale obranu, zapojení a diplomaci, to je vlastně politika 3D v angličtině. A nakonec eh, také tě, do těch zemích vlastně přinášíme i rozvoj, růst a naději. A to, že jsem říkal, že vlastně nevím, jak je to s těmi financemi, které Evropská unie dává. Myslím si, že celkově ten, ten, nebo to, že některé ty informace já třeba ne, neznám nebo nemám, to ještě neznamená, že tak ten komplexní přístup je nějak oslaben, protože třeba mm, tam jde o spolupráci ministrů financí. My jsme, když někdo, eh, když, když na nás se obrací, když v té zemi není dost bezpečí a když to máme chránit, tu situaci. A jde o to, že ne, že my bychom tam přímo eh, poskytovali to, tu ochranu, ale spíše se snažíme vycvičit místní příslušníky, aby oni pak byli schopni zajistit stabilitu. Já si myslím, že ten komplexní přístup není problematický protože finanční agentury Evropské unie eh, Pardon, tady ten problém eh, není v tom, že komplexní přístup by byl nějak oslaben tím, že ta vojenská složka by nebyla, by byla, pardon, by nebyla stále informována o všech těch finančních věcích. Článek 42.7. Eh, já si myslím, že to je na diskusi, zda to je čistě politický akt nebo ne. A pak ještě otázka na mechanismus Aténa. Souhlasím s tím, že financování z Evropské unie je problém a pak to má dopady i na účast. Je to z toho důvodu, že když se chcete zúčastnit, musíte mít dostatek financí, ale zároveň ta země musí mít i politickou vůli. A o politické vůli, no, tom se těžko hovoří, to záleží na těch zemích, ale co se týče těch nákladů, tak tam s tím bychom mohli něco udělat. Snažíme se o změnu pravidel, která se týkají finanční účasti zemí EU. Ve všech zemích, kam nás, eh, když tedy nás nějaká zem požádá abychom tam zaslali své jednotky. Tak velice často pro ty země není lehké, aby nám to nějak finančně kompenzovali. Často je to těžké i z toho důvodu, že v polovině roku pro ty země najednou je těžké e, najít někde v rozpočtu peníze. Je to obtížné najednou najít v rozpočtu miliony na nějakou misi. A hodně často tam není nějaké e, varování nebo nemáme nějaké signály, že bude zapotřebí takovou misi uspořádat. My tady usilujeme o změnu celého rámce toho, jak, se roz, jak, jak rozdělit to finanční břemeno. Chci říci, že jsme se inspirovali u NATO. NATO říká, že ty náklady eh, vlastně by měly vycházet tam odtud, eh, kam směřují. My tedy usilujeme o změnu tímto směrem. Doufám, že se nám podaří přesvědčit eh, lídry politické že tento systém je zapotřebí změnit, abychom jste měli účinnější a širší účast zemí na našich misích, což pak nakonec přinese prospěch lidem. Děkujeme vám, pane generále. Doufáme, že vás zde opět v blízké budoucnosti uvídáme. A to už zase budete obohacen novými zkušenostmi ve své funkci. Děkujeme za, za tuto výměnu názorů a můžete s námi setrvat, čeká na, pardon, a ostatní poprosím, aby s námi setrvali, čeká na další bod na pořád. Ladies and gentlemen, please be seated. One... Posaďte se, dámy a pánové, a dovolte mi zahájit další bod našeho pořadu jednání. A ohlásím naše hosty. Já jsem zapomněl na jednu věc. Sdělení, kdy vás chci informovat, že paní Elizabeta Pětobono je vedoucím sekretariátu podvýboru pro obranu a bezpečnost. Byl to zcela plynulý přechod a věříme, že budeme dobře a úzce spolupracovat. A nyní další bod našeho jednání. Bezpečnostní situace na Ukrajině, EUAM mise Evropské unie na Ukrajině. Tento bod je ve spolupráci s naší delegací a vítám zde pana Andreje Plenkoviče, předsedu delegace pro Ukrajinu. A naším vážným hostem je pan Kenneth Dean, ředitel CPCC z Evropské služby pro vnější činnost a paní eh, Ljubov Nepop, úřadující vedoucí mise Ukrajiny při Evropské unii. Takže vás eh, vřele vítám. Pane řediteli, máte nejdříve slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegové za možnost vás dnes informovat o stavu naší civilní mise na Ukrajině EUAM. Naše poradní mise je jednou součástí snah EU v oblasti reformy civilního sektoru a úzce spolupracuje se styčnými delegacemi, nebo s delegací Evropské unie a také s našimi partnery OBSE a považujeme se za součást širší mezinárodní snahy na Ukrajině. Kontext naší mise, abychom si to osvěžili, EOM vznikla jako nebojová exekutivní mise, která byla vytvořena v červenci 2014 s cílem posílit a podpořit reformy civilního sektoru na Ukrajině a vést dále tyto reformy s našimi ukrajinskými partnery. Naším cílem bylo a je vytvořit a posílit tedy udržitelné bezpečnostní složky na Ukrajině a nechceme pouze tedy vynucovat právo, uplatňovat právo, ale také vytvořit důvěru obyvatelstva ve vládu a Členské státy poskytly misi revidovaný mandát, který eh, budu popisovat za chvilku. Revidovaný mandát umožňuje, aby strategické cíle byly doplněny některými operativními důrazy, zejména co se týče uplatňování zásob právního státu v terénu. Tato má tato mise má 140 mezinárodních pracovníků, 80 ukrajinských pracovníků. Je to tedy navýšení o 50 původních eh, početních stavů této mise. Dnes jsme jmenovali nového vedoucího mise v našem štábu a ten se ujme 1. února své funkce, což je v souladu s novým mandátem a v současnosti působí z Vilniusu v Litvě a snaží se nasadit, eh, tedy rozvinout tento program na Litvě a ujme se funkce 1. února a bude jednat s klíčovými partnery od 1. února, abychom opravdu zahájili činnost úspěšně. A máme tak Katia Technolice byla zde v Bruselu, nová velitelka ukrajinské policie a informovala nás o své nové vizi. Naším cílem je skutečně uplatnit eh, reformu policie, chceme ji formovat a chceme eh, dále postupovat na reformní cestě, tedy realizovat reformní program policie a vytvořit s našimi partnery správný reformní program. Rok 2016 bude klíčovým reformním rokem a věříme, že to, co bylo zahájeno v červnu 2015, bude pokračovat. Dovolte, abych změnil těchto pět priorit. Máme pět hlavních proudů naší činnosti. První se týká vymezení jednotlivých odpovědností pravidel pro činnost klíčových institucí na Ukrajině. Za druhé policie, policie v oblasti veřejného pořádku a také e, kriminální, tedy vyšetřování trestné činnosti. A to bude doplněno trvalou přítomností mimo Kiev, což jsme zatím neprováděli, ale členské státy dali svolení, abychom měli v Charkově a v Lvově tedy naše pracovníky, abychom vytvořili střediska na strategické úrovni mimo Kiev. pokud jde o jednotlivé následné kroky. My se bude radit našim partnerům na Ukrajině na vyšší úrovni, jak optimálně řešit tu problematiku. A je velmi důležité, aby nejen vláda věděla, kdo jsou hlavními subjekty v oblasti policejní práce, ale aby to viděli i obyvatelé. A musí vědět, aby se to tedy, toto provádělo jak v oblasti policie, tak také v oblasti národní bezpečnosti. A to se týká i některé oblasti kriminálního vyšetřování a justice. Pokud je o vládní dohled, a způsob, jakým tedy je, jsou zásady právního státu realizovány. A to se skutečně týká toho, co děláme na nejvyšší úrovni. Reformy jsou tak kvalitní, kdy pokud eh, budou jednotliví obyvatelé Ukrajiny cítit, že se s nimi zachází správně, že, že policie pracuje správně a postupuje podle zákona. A to se, pokud jde o hmatatelné tedy důkazy a my se snažíme tedy, aby místní komunity tedy také měly přístup k těmto reformám. Není to náhodou, že se dostáváme k kořenům toho, čeho jsme dosáhli na Ukrajině, souvisí s událostmi na Majdanu a s tím, jak jednotlivé, kdy vlastně došlo k vývoji od poklidných demonstrací k násilným demonstracím a chceme lépe, lépe poskytnout více nástrojů, aby bylo možné e, zvládnout jak poklidné demonstrace, které jsou prostě legitimní, tak i ty násilné a chceme je vychovávat, vzdělávat a postupně přiměřeně eh, používali eh, sílu. A policie musí být eh, schopna plnit ty úkoly, ale přiměřeně a v mezích zákona. A chceme zajistit, aby tyto situace byly schopni zvládat. A netýká se to jenom demonstrací, ale také Eh, dopředu jednat s pořadateli jednotlivých demonstrací a jednat tedy se všemi zúčastnými stranami. Pokud jde o vyšetřování trestné činnosti, tak pokud je spáchán trestný čin, policie musí informovat státní zastupitelství a, a musí podniknout příslušné kroky podle trestního řádu. A spravedlnost následně je o, o, o řešení té, té situace je rozhodnuto podle práva, nikoli podle nějakých známostí a vztahů. A pokud je o měkčí eh, lidskoprávní aspekty, to se týká také zajištění, aby lidé, o kterých hovoříme, kteří poskytují tyto služby, tak činili v řádném legitimním eh, rámci, který bude postaven na kariérním postupu, aby postupovali nestraně a za tímto účelem musíme zamezit nepotismu a zvýhodňování a chceme zajistit, aby to skutečně bylo systematicky zarámováno a aby lidé byli dobře vycvičeni a řízeni a aby poskytovali tyto služby jsem si vědom tedy toho, že mám málo času, tolik v kostce a e, ve zhrnutí o některých našich úspěších a jsem připraven také na kritiku, protože ne všechno se podařilo tak, jak jsme si přáli v té misi za prvních 12 měsíců, ale ta mise skutečně e, byla nějaký klíčový význam v tom, že jsme se podílali na, připravo, na, připra, na přípravě policejního zákona a můžeme být velmi efektivní, ale post- a můžeme přitom postupovat nesprávně. A my chceme být efektivní a dělat správné věci. A chceme od začátku postupovat správně. Tedy, aby ten zákon o policii byl eh, od začátku eh, co nejlepší. Také jsme připravili model, vlastně, jak by měla vypadat policejní stanice, policejní obvod a pokud jde o informování po, o zjišťování trestné činnosti, tak snažíme se, aby veřejnost, aby policie byla dostupnější pro, pro veřejnost. Také jsme se zasadili o novelu e, trestního zákonníku a tedy zákona o trestním řízení a chceme jsme jedním z klíčových partnerů a chceme postupovat konstruktivně. Chceme se snažit eh, postupovat optimálně a pomáhat i našim eh, partnerům. Závěrem, paní předkyně, naše strategické zaměření se bude týkat řízení na té centrální úrovni a máme těch pět směr, směrů působení, delegace pravomoci, základní policejní práce a trestní vyšetřování. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní Nepop a pot, než zahájím rozpravu, tak eh, poprosím pana Plenkoviče, aby přispěl do diskuse a z důvodu nedostatku času se sama zdržím a jsem si jistá, že bych stejně opakovala to, co říká pan Plenkovič. Jsme naprosto ve shodě Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení pánové a poslanci a paní poslankyně. Děkuji mnohokrát za pozvání na váš podvýbor. Já si myslím, že dnešní diskuse přichází ve správný čas a je také velmi důležitá. Děkuji také panu řediteli Dýnovi to, co on říkal, vlastně už pokrylo mm, hodně důležitých témat, takže já se opravdu můžu zaměřit hlavně na tu všeobecnou bezpečnostní situaci a roli EU. Já bych chtěla říci, že tedy dnes probíhají naše rozhovory před několika dny také proběhly rozhovory o eh, dohodě o přidružení s Ukrajinou, Moldavskem a Gruzí. Já děkuji všem, kteří eh, podpořili rezoluci, která byla přijata na závěr těch diskusí. Tato rezoluce jasně ukázala porozumění situaci z eh, dané oblasti, co se týče také bezpečnostní situace a také vlastně poskytuje vizi, jak postoupit do budoucna. Já bych ráda poděkovala Evropské unii za veškerou podporu, které si vážíme a také počítáme s další podporou do budoucna. Jsem si jistá tím, že solidarita a jednotnost mezi Ukrajinou a EU a také v rámci EU, to je klíčová priorita pro nás, pro všechny, abychom přivedli mír a e, znovu ustanovili územní celistvost mé země a já věřím, že společně dosáhneme výsledku už tento rok a že tedy eh, tento rok eh, bude rokem pozitivnějším než rok minulý. Já bych se chtěla zaměřit na pět eh, bodů či pět oblastí ve svém projevu. V všeobecném kontextu situace mm, na Ukrajině Já souhlasím s tou myšlenkou, která už zde byla nadnešena, co se týče komplexního přístupu a sice, že bezpečnost spadá do tohoto komplexního přístupu. A samozřejmě, co se týče Ukrajiny, tak já nejprve bych tedy řekla něco k Donbasu a implementaci Minské dohody. Eh, protože tohle je samozřejmě nejnalíhavější věc eh, na našem pořadu jednání. Když se podíváme na situaci eh, na místě, tak ta je poměrně křehká. Já bych nebyla velmi optimistická, i když samozřejmě zazněla celá řada pozitivních prohlášení ze strany našich partnerů. Ovšem, opakuji, situace je křehká, příměří není respektováno separatisty, OBSE nemá plný přístup na území, které tedy dočasně není pod kontrolou našich sil, a to vlastně platí tedy i pro hraniční oblasti. OBSE hovoří stále o problémech se stažením těžkých zbraní ze strany ruských ozbrojenců e, pokud e, nedosáhneme také pokroku, co se týče rukojmí, kteří jsou vlastně třeba také na e, území Ruska, potom také samozřejmě nemáme pokrok v oblasti příprav místních voleb. Kromě toho nedošlo k pokroku v oblasti eh, navrácení kontroly nad vlastními hranicemi a kromě toho včera vůdce eh, takzvané Doněcké republiky, Doněcké lidové republiky ohlásil, že eh, zorganizuje místní volby 20. dubna a to vlastně nezávisle na situaci na, e, v zemi. A tyto volby chce zorganizovat podle vlastní nějaké své legislativy a nechce se řídit ukrajinskou e, legislativou. E, tady vlastně jde o jasné porušení Minské dohody. Přes všechny tyto věci, i když tedy nejsem plně optimistická, přece mám jen určitou naději. Opakuji, Minsk je jedinou cestou ku předu, jak můžeme vrátit mír do Donbasu. A právě proto eh, Ukrajina dělá všechno proto, aby to fungovalo. Co v tuto chvíli potřebujeme? Více tlaku na Rusko, aby eh, naplnilo své závazky. Děkujeme také eh, za jednotný postup EU, co se týče sankcí a jejich prodloužení. V tuto chvíli je nutné využít tohoto období, abychom vyvíjeli další tlak, abychom postoupili ku předu. My si to představujeme tak, že by bylo dobře nastavit eh, nějaký jasný deadline pro provedení Minské dohody a jejich kritérií protože vlastně všechny ty věci, které tam se tam zmiňují, měly být dopl, naplněny do, do konce roku, ale to neproběhlo. Takže já si myslím, že pokud nastavíme jasné termíny, tak zabráníme nějakým manipulacím a obvinování. Naším úkolem, co musíme udělat, eh, jako v první řadě, jako priorita. Tady v podstatě jde o zajištění opravdu udržitelného příměří. To je jasnou podmínkou pro všechny další oblasti a pokrok v těch dalších oblastech. Eh, musíme se také dohodnout na modalitách těch místních voleb. Samozřejmě není asi možné mít úplně ideální volby, jsme realističtí, ale předpokládáme, že ty volby by měly proběhnout podle ukrajinské legislativy s účastí také samozřejmě ukrajinských stran, eh, médií a IDP. Musí to samozřejmě také naplnit standardy eh, OBSE, tak jak to stojí v Minské dohodě. A eh, kromě toho se musíme zamýšlet nad tím, co se stane ve chvíli, kdy zvolíme mm, legální úřady co se stane s těmi nelegálními úřady, které tam nyní fungují. Eh, tak, abychom mohli postoupit v téhle oblasti, potřebujeme další silnou politickou podporu ze strany EU. Eh, zároveň se musíme zamyslet taky nad tím, jak rozšířit, eh, posílit mezinárodní přítomnost na místě, protože v tuto chvíli to zatím nestačí. Já bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu za podporu, za, ten, za tu rezoluci z minulého týdne, že vlastně mi bylo dobré odstartovat naši misi SBOPEU. Eh, také samozřejmě děkuji za jakékoliv podporu těch místních voleb a volného přístupu humanitárních eh, organizací, také velmi důležité. Eh, pomoci Ukrajině v zajištění řádné ochrany hranic Eh, tak zase vlastně v souladu tedy s Minskou dohodou. Eh, Ukrajina je otevřená, konstruktivní a flexibilní, co se týče diskusí s členskými státy, evropskými institucemi a členy Evropského parlamentu. Tady jde vlastně o proveditelné formáty eh, mise EU. Já bych zase požádala Evropský parlament pro podporu této myšlenky. Druhý bod, ke kterému se chce vyjádřit, je Krym. My zase si vážíme toho, že Evropská unie má politiku neuznání. Je velmi důležité, abychom věnovali ještě více pozornosti eh, kontrole toho, jak tato politika je implementována. Eh, v nedávné době náš eh, prezident předložil návrh, abychom hledali řešení takzvaném formátu Ženevy plus. Ten by tedy zahrnoval vlastně i vysokou představitelku EU pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku. Eh, tady zase jde o to, abychom eh, zatlačili na Rusko, aby přijalo eh, tuto iniciativu. Myslíme si, že také nezbytné věnovat se více otázce Krymu, protože pokud nevyřešíme tento problém nelegální anexe, nemůžeme říct, že celá bezpečnostní složka týkající se ukrajinské územní celistvosti není uzavřená. Nemůžeme se vrátit takzvaně k business as usual s Ruskem dokud nebude vyřešena otázka Krymu. Takže například došlo k zastavení vztahu na vysoké úrovni kvůli Krymu. Musíme neustále připomínat tedy tuto složku. Třetí oblast, eh, které se chci věnovat, jsou reformy. Tady opravdu jenom stručně zmíním misi EUAM, vážíme si podpory eh, eh, reformy eh, civilní služby a je tedy velmi důležité zase aktualizovat tento mandát EUAM, protože si myslíme, že mm, mm, umožní lépe orientovat jeho aktivity tak, aby to bylo ještě praktičtější a aby vlastně reagoval na opravdové mm, bezpečnostní potřeby. Čekáme tedy na nového vedoucího mise a předpokládáme, že velmi brzy budeme moci hovořit o e, nových výsledcích v této oblasti. Potom také implementace konkrétních projektů je v tomto kontextu e, důležitá. Čtvrtá oblast, které se chci věnovat, je hospodářská bezpečnost. EU eh, e už nám velmi pomohla, co se týče reform, které provádíme na eh, Ukrajině. Eh, zde v Evropském parlamentu budeme mít zítra zástupce Národní rady reform Ukrajiny, pana Šimkiva, který odprezentuje naše úspěchy v této oblasti. Já vím, že eh, poslanci Evropského parlamentu projevují velký zájem o tuto oblast, takže doufám, že všichni budete moct přijít eh, na tedy toto zítřejší setkání. Eh, co se týče reform, tak ještě bych ráda zmínila dohodu, kterou jsme uzavřeli s Evropskou bezpečnostní agenturou, obranou agenturou, takže doufám, že takhle postoupíme i ve spolupráci, co se týče obrany a reform v této oblasti ještě jedna velmi důležitá věc eh, v oblasti hospodářské bezpečnosti je eh, DCFTA, což je tedy eh, ta hluboká a komplexní zóna volného obchodu. No to je samozřejmě zásadní, zásadně důležitá část dohody o přidružení Ukrajiny a EU. Tady jde samozřejmě o to, abychom napomohli Ukrajině pro, eh, při naplňování standardů, které jsou požadovány ze strany EU eh, e a zemí EU, tak abychom modernizovali naši ekonomiku. Restriktivní opatření ze strany Ruska, která jsou diskriminační a také nezákonná, měla v podstatě vykolejit eh, tuto DCFTA a její implementaci, tak aby Rusko zabránilo Ukrajině v tom, eh, aby se stala tedy moderní a rozvinutou zemí. My jsme předložili eh, Evropské straně naše návrhy týkající se společných kroků, tak aby DCFTA byla úspěšná. My si nemyslíme, že bychom se měli zaměřit eh, na hledání řešení, jak reagovat na ruská opatření. Myslíme si, že bychom měli nalézt řešení pro to, aby DCFTA byla opravdu úspěšnou pro naše bilaterální vztahy. Opět děkuji Evropskému parlamentu za trvalou podporu v této oblasti. Pátá oblast je, eh, tady opravdu jenom stručně, řeknu něco k energetické bezpečnosti. Eh, Ukrajina implementuje třetí energetický balíček Tady v podstatě jde o vytvoření více příležitostí pro západní společnosti, aby vstoupily na ukrajinský energetický trh. My se zajímáme o modernizaci, o modernizaci a operace, co se tedy týče například um, přepravy zemního plynu a také um, zásobování um, či ukládání zemního plynu. Já si myslím, že v této oblasti zase je potřeba velmi dobrá spolupráce s EU. Bylo by určitě logické zabránit e, vybudování politicky motivovaných e, plynovodů, jako je například Nord Stream 2, který se má vyhnout Ukrajině. Tady ne, nevidím žádný hospodářský důvod a v podstatě to ne, neslouží ani e, nějakým cílům energetické bezpečnosti samotné EU. Mm, abych to zhrnula, musíme tedy samozřejmě eh, dosáhnout pokroku v oblasti Krymu, eh, potřebujeme podporu, co se týče reform, eh, potřebujeme podpory při dosažení politických, obraných, hospodářských, energetických a informačních cílů, tak aby se z Ukrajiny stala oblast stability a prosperity. Já si myslím, že to jsou, slouží tedy našemu společnému zájmu, jak Ukrajiny, tak EU a jenom ještě připomenu to, co říkal pan Kostarakos, hovořil o přítomnosti EU v Africe. On říkal, my jsme tam zapojeni, protože přivádíme stabilitu a prosperitu, to je naše role a to platí úplně stejně, co se týče Ukrajiny a e, vlastně sousedství. My tedy i nadále počítáme s přítomností EU v této oblasti. Děkuji. Madam, thank you very much indeed. Now. Děkujeme velice. A nyní ještě dávám slovo panu eh, vedoucímu delegace, panu Andrej Plenkoviči. Děkuji, paní Fatigo. Děkuji i paní Nepop a děkuji také panu Dýnovi, předřečníkům. Myslím si, že všichni zdůraznili ty nejdůležitější body diskuse, která se netýká se tedy pouze té samotné mise EU AUM, ale samotné bezpečnostní situace na Ukrajině. A myslím si, že ta rozprava, která se konala minulý týden ve Štrasburku, týkala se to usnesení o e, dohodě s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, tak tam si myslím, že opravdu se nám podařilo přinést e, dobrou analýzu těch, toho citlivého momentu, v němž se tyto tři země nachází. A zejména se tam to týká Ukrajiny, kde jsme opět zdůraznili silnou podporu jak územní celistvosti, tak svrchovanosti Ukrajiny i e, jsme tam hovořili o tom, že Evropská unie využije své nástroje a své různé mise k tomu, aby tedy e, přispěla k vyřešení oblasti Doněcké a Luhanské oblasti a také nelegální anexi Krymu. Takže co se týče tedy EU a AM, minulý rok společně s kolegy se e, nám dařila velice dobrá spolupráce s EU a AM a s původním ředitelem této mise Ehm, pan Lančinskas má zahájit svou eh, funkci začátkem února. Víme, že to je opravdu mise, která má velký potenciál, jak zvýšit vliv EU právě v oblasti bezpečnosti a ukazuje se, že tedy obě země si velice, velice silně přejí, aby ta, ten mandát byl ještě posílen, aby to tedy už nebyla pouze speciální poradenská mise, ale aby to opravdu byla mise, která konkrétně přispěje k poradenství, eh, pardon, k bezpečnostní situaci, protože samozřejmě poradenství je um, užitečné, eh, týká se to tedy ehm, poradenství různým civilním úřadům, policie, hm, týká se to úřadu žalobce, takže tam zcela jistě ehm, ten náš eh, podíl je dobrý, ale ukazuje se i vzhledem k té předchozí debatě, že e, společná bezpečnostní a obraná politika má ještě další potenciál právě třeba na Ukrajině a možná i Ukrajina je takový test důvěryhodnosti našich institucí. E, takže e, stále tedy se Eh, hovoří o různých možnostech. Myslím si, že se můžeme dostat do další fáze, až budeme definovat nový mandát této mise. Bude to mm, vlastně trošku více než ta klasická operace mise SBOP a myslím si, že celkově se naplní ten cíl našeho vztahu. Co se týče mm, dohod z Minsku, takže víme, že kvartet se dohodl, že se má ještě prodloužit doba na mm, implementaci těch e, minských dohod i po 31. prosinci. Mm, není tam žádná, žádný datum, takže dává to všem stranám prostor, aby všechny ty body byly splněny a myslím si, že nedávna diplomatická aktivita, kam patří třeba i um, návštěva Kyslova v Kijevu nebo schůzka paní Noland a pana Surkova v Rusku. To jsou všechno signály, které ukazují, že snad se hledají způsoby, jak naplnit Minsk. Je to velice důležité, zároveň je to velice citlivé. Víme, že tam je také diskuse o decentralizaci, souvisí to s ústavní reformou, Teď mm, se to, mm, hovoří se o tom na eh, Vrchovné radě. Víme, že to má velké dopady, že je to velice citlivé, ale chtěli bychom, aby došlo k dosažení určité dohody, aby ta, ty minské dohody mohly být naplňovány tak, aby došlo k míru, aby také mohlo dojít eh, k uspořádání voleb, které potom by měly být takové, aby odpovídaly tomu formátu spravedlivých a řádných voleb. Já jsem zatím už jsme říkali, že tedy zatím to tak úplně nevypadá, že to tak dopadne, že to není tak, jak bychom si to zatím ještě všechno přáli, ale všechno tedy by mělo vést k tomu, aby se eh, také naplnila i ta dohoda DCFTA eh, celkově v rámci asociační dohody. Evropský parlament bude i nadále velice silně zastoupen ve spolupráci i náš podvýbor SEDE je jeden z takových nejúžším způsobem pracujících výborů Evropského parlamentu, takže zcela jistě budeme sledovat všechny reformy, které chystáte. Chtěl bych pouze při této příležitosti ještě říci, že kromě toho, že zítra k nám přijde pan Šimkis, což je tedy tak chci ještě říct, že také se zde chystá speciální ukrajinský týden, bude to na konci února, na začátku března, 6 Eh, poslanců z Vrchovné rady nás navštíví, plus také předseda nebo předsedkyně um, některých výborů a oni se u nás podívají na to, jak vlastně, zda by tedy si třeba mohli přinést nějakou inspiraci i k, z toho, jak funguje Evropský parlament. Děkuji, Andreji. Děkuji za toto stručnou prezentaci našich společných aktivit a nyní pan Kaler. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji oběma řečníkům. Já bych chtěl říct, že mám velkou radost, když vidím, eh, nebo když slyším, eh, k jakým eh, aktivitám, k jakém činnosti teď dochází na Ukrajině, mi to velice úzce sledujeme a doufáme, že to přispěje k modernizaci Ukrajiny. Na to už místní lidé čekají poměrně dlouho. Ta země se začíná vyvíjet eh, takovým tím moderním evropským způsobem. Myslím si, že lidé jsou s tím spokojeni. Evropská unie se tam soustředí na tu svou misi, je důležité také možná soustředit se v těch reformách na věci, které lidé velice rychle pocítí, aby oni sami měli pocit, že ty věci se mění. Například policie, mm, slyšel jsem, že už také dochází k modernizaci policie, třeba v Kijevě, ta situace mm, je lepší. Možná byste nám mohli říct, jak to vypadá, Eh, třeba i v jiných zemích. Zda opravdu ta policie, ten duch policie se mění. Je to, je to všude, dochází všude k té změně, nebo jak to vypadá? Také jsem slyšel, že existuje nový projekt v Oděse. kde má být zřízeno určité středisko pro služby občanů. Takže není to tak, že byste šli někam na úřad a tam jste se museli domluvit schůzku, eh, nebo jste dokonce museli někoho uplácet, pokud jste něco chtěli vyřídit. A, a teprve eh, potom vlastně to někdo snad jako někomu předal a pak se to všechno dlouhavě vyřizovalo. Takže toto opravdu eh, by se mělo změnit a je důležité, aby lidé v celé zemi pocítili tuto změnu. Myslím si, že to je opravdu důležité pro samotné občany Ukrajiny. No, týká se to jiných oblastí, například eh, obecná bezpečnost, co třeba spolupráce na určité mm, technické úrovni, jak je to třeba spolupráce v oblasti, kdyby, kdyby třeba došlo k nějakým výpadkům, k nějakým pohromám? Myslím si, že i to je třeba oblast, která bude důležitá pro občany Ukrajiny, aby viděli, že to funguje. Dále volby na okupovaných územích, plus tedy provádění dohod eh, z Minsku. Já vím, že pro ukrajinské občany je dost obtížné přemýšlet o tom, že by mělo dojít k ústavním změnám kvůli těmto okupovaným zemím, ale myslím si, že politicky je to důležité a je důležité tento vzkaz předat. Z politického hlediska je důležité, aby Ukrajina také splnila své závazky, aby nikdo ani zde v Evropě nikdo nemohl říci, že eh, Rusové plní a, a Ukrajina, Ukrajina to neplní. Takže z politického hlediska je důležité, aby Ukrajina také splnila ty změny, které budou bolestivé, jsou to opravdu bolestivé změny ústavy. A také jde o to, jak to bude vypadat, až odejdou eh, Rusové, nebo až tedy ty, ty, ty zástupní, ty zástupné strany, až eh, odejdou, takže Zajímá mě vůj, váš názor. Myslím si, že je důležité, aby tedy i Ukrajina všechno splněla. Děkuji nyní pan Freund. Děkuji paní předsedkyně. Pro mě je to trošku obtížné, protože jak pan Plenkovič, tak i pan Galer už vlastně mi vzali slova z úst. Řekli všechno, na co jsem chtěl upozornit, já mohu být tedy stručný. Souhlasím s většinou věcí, které zazněly nechci všechny opakovat. Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že provedení minských dohod je tou eh, nejzávažnější částí, aby došlo k vyřešení situace. Eh, jde to pomalu, jde to pomaleji, než jsme si všichni přáli. Ale jak víme, tak eh, konflikt má vždy dvě strany, takže to samozřejmě tu situaci nějak nezlehčuje. Možná bych ještě eh, navázal i na to, co říkal pan Plenkovič, i na to, co říkal pan Gáler. Chci se vás zeptat, jak daleko už Ukrajina postoupila v tom, aby změnila eh, zákony, které se týkají amnestie. Eh, také tam má být ten nový volební zákonník a ústavní reformy. Víme, že to jsou všechno nesmírně závažné kroky, k nímž musí Ukrajina přistoupit. Eh, už se to upozornil i pan Galer. My na evropské straně opravdu doufáme ze všech sil, že budete postupovat eh, rychle, aby se to všechno dořešilo. Děkuji. Thank you, Mr. Stetina. Děkuji, nyní pan Štětina. Děkuji za slovo. Děkuji, za slovo. <coughs> promiňte, předsedkyně. Paní Nepop, vy jste mluvila o tom, že Minsk je jedinou cestou, jak řešit problém. Je to skutečně pravda? My už tady dva roky projednáváme okupaci části Ukrajiny. A dva roky tam umírají lidi. Umírají u Kramatorska, u Artyomovska, u Širokina, Doněcku. Půl druhého milionu IDP nemá kde bydlet a nemohou se vrátit domů. Kolik ještě Minsků budeme muset projednat? Kolik ještě slibů od Putina budeme muset vydržet a věřit jim? Nejsou opravdu jiné cesty? Není například relevantní hlasité volání prezidenta Porošenka, aby Ukrajina se mohla bránit aby dostala zbraně, aby dostala munici, aby se té agresi ubránila efektivně. Minimálně se vás chci zeptat, jestli by tyto dva způsoby odporu proti ruské agresi neměly jít ruku v ruce. Thank you, sir. Mr. Sony. Děkuji, není pan Sony. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, zmínit jednu poznámku, která se týká ukrajinské otázky, ale obsahuje také sdělení pro funkcionáře a členy tohoto Evropského parlamentu. V několika minulých týdnech jsem byl svědkem Dokonce jsem viděl písemné návrhy a pozměňovací návrhy v tom smyslu, že by mohl být dosažen kompromis. Pokud jde o ruské potravinové embargo na Evropskou unii a co se týče sankcí vůči Rusku. Já chci vysvětlit situaci. Evropské sankce souvisí s krymskou agresí eh, vůbec nesouvisí s potravinovým embargem. A je tu vlastně směšování této situace. A to směšování může být obtížné pro právě tento parlament. A já jsem přítelem těch kroků, které směřují k pokračování sankcí tak dlouho, dokud bude Krym okupován ruskými jednotkami. A Ukrajina, potravinové embargo je něco úplně jiného. Pokud je tedy embargo na dovoz potravin, to je jenom na vysvětlenou. Děkuji mnohokrát a nyní bych chtěla také položit otázku jak eh, panu řediteli Dínové, tak paní Nepop. Jde o způsoby spolupráce s misí OBSE. Jak se díváte na možnosti posílit přítomnost eh, na ukrajinsko-ruské hranici? A jaké jsou možnosti pro jednání a kroky této mise. A paní Nepop, my jsme si přečetli nedávnou zprávu o tom, že asi 8,5 tisíce ruských vojáků je stále na východě Ukrajiny jak eh, se díváte na další vývoj, co se týče těžkých zbraní a vojáků, vojsk na Ukrajině, tedy v Donbasu a na východě Ukrajiny. Prosím, pane řediteli. A to snad bylo všechno, co se týče otázek, takže můžeme, můžeme dát slovo oběma hostům, pan eh, ředitel Kína, paní Nepop, a pokud Andrej chce přispět také, prosím. Takže možná začnu. Já začnu operativou a paní kolegyně se dotkne politických záležitostí. Pokud je o spolupráci s OBSE, je to klíčový partner pro EUAM, tak jak je vlastně dokumentováno tím, tom nástroji komise, protože dvě třetiny financí jsou ze zdrojů OBSE a také poskytujeme velký počet vozidel, tedy obrněná vozidla jsou z Afganistánu. Týká se to východní oblasti. Také máme tam určité vozidla z mise také další mobilní zařízení. Také máme i určité lékařské eh, nebo zdravotnické prostředky, protože eh, také máme, nabízíme satelitní zobrazovací snímky, abychom mohli pozorovat eh, například to, kde jsou jednotky, kde je určité vojenské zařízení. Takže opravdu my jsme velice úzkým partnerem OBSE, jak finančně, tak i tedy s tím zařízením a samozřejmě tam jsou i přímo pracovníci v terénu, zástupci členských států. Co se týče operační fáze, tak to máme každý týden schůzky a snažíme se tam vyměňovat si informace. Pokud je o podporu Minsku, tak je velmi důležité, abychom viděli, co vzájemně děláme, zejména na té mezinárodní úrovni. A Evropská unie i mise OBSE stojí bok po boku a to se týká jak financí, vypracování, tak eh, konkrétní práce. A nyní se vrátím k otázce pana Gálera. Pokud jde o po, eh, řešení krizových situací, požární ochranu a podobně, to není v našem mandátu. To je věc, já sva přijímám eh, vaši zmínku o poskytování globálních služeb ukrajinskému obyvatelstvu. Pokud eh, zmíním stručně jeden z, jednu z těch pěti priorit, kterou máme, takže my se zabýváme zejména policejní prací, prosazování práva, práva a to se týká například eh, i toho Národního úřadu vyšetřování, abychom byli schopni eh, lépe definovat právě ten policejní směr naší činnosti. Takže nepřímo se můžeme dotknout i té požární ochrany, hasičů a podobně, tak eh, to je vlastně takový přirozený eh, následek a vy jste se zmínil vlastně také policejní reformy a spolupráce se Spojenými státy. Eh, policejní práce má, je klíčová, pokud jde o vlastně výkon státní zprávy. A, a také to má význam pro vlastně informování veřejnosti o cílech eh, státní zprávy. A policie má sloužit a chránit a nemá zneužívat své pravomoci. A proto chceme úzce spolupracovat s novou ředitelkou policie při vykořenění korupce. A pokud jde o širší rámec těch kontaktů s justicí, zmínil jsem, že budeme působit v Charkově a Velvově a tam budeme se podívat na některých reformách, které proběhly v Oděse. A kdekoliv lidé chtějí přijít do kontaktu s justicí a s policií, tak ten kontakt by měl být pozitivní a mělo by to probíhat eh, adekvátně. A snažíme se také, aby se to vyvinulo v širší eh, reformu celého tedy eh, systému vyšetřování trestné činnosti. Policie musí řádně fungovat a státní zastupitelství, prokuratura musí fungovat dobře a to se týká vlastně celé oblasti eh, činnosti kriminální policie. A eh, máme teď revidovaný mandát, který souvisí eh, s prací justice a například nové akreditace prokurátorů a e, protikorupčních úřadů, tak tím se budeme e, zabývat a to bude, co se stane také naším klíčovým důrazem. A snažíme se, aby ten přístup byl globální a aby i obžalovaní měli možnost tedy řádného výkonu spravedlnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tu otázku. To jsou významné otázky, abychom pochopili situaci v terénu. Děkuji za odpovědi týkající se reform a té hlídkové činnosti policie. A otázka, zda chceme mít takovou policii ve všech městech. Ano, to bude vlastně všude. Policie bude hlídkovat stejně na stejném základě. A proč? bylo důležité s tím začít, protože to je vlastně viditelná záležitost. Hovoříme někdy o tom, že ty reformy jsou obtížné, nejsou jednoduché ale je třeba, aby lidé viděli alespoň určité výsledky. Od, když vidíte změněný postoj, nový postoj, novou pozici policie, tak to velmi pomůže. Pokud jde o volby a Minsk, a e, plnění povinností ze strany Ukrajiny, abychom zamezili tomu, že nám budou vytýkat, že neplníme svůj díl povinností. Já jsem řekla, že od počátku loňského roku se snažíme udržet příměří. My jsme informovali o bombardování, ale my nestřílíme, když oni střílí. My nereagujeme. A je to věc, kterou je třeba vzít v úvahu. Když hovoříme o stažení těžkých zbraní, Ukrajina je stála, máme neustále informace od OBSE, že nacházejí těžké zbraně na území Luganské a Donbaské lidové republiky. A každý den Rusko posílá nové zbraně na ukrajinské území. Ano, máme o tom informace. víme, že 8 tisíc ruských vojáků na Ukrajině a 34 tisíc separatistů eh, ve zbraně jsou na tomto území. Takže je velmi obtížné eh, říkat, co více bychom mohli dělat. Na konci loňského roku bylo několik případů, kdy bylo, za, kdy bylo okupováno několik eh, vesnic v takzvané šedé zóně. Takže tam došlo i k určité formě ofenzívy. Když hovoříme o ústavě, právě proto my nechceme být obviněni z toho, že jsme, že neplníme se povinnosti. My jsme ji odhlasovali v prvním čtení. Nebylo to podpořeno, ale přes situaci, kterou zažíváme, kdy není udržitelné přinění. Chtěli jsme o ústavě hlasovat a chtěli jsme to vnímat jako povzbuzení. A, a čeho se nám dostalo? E, příměří není naplňováno a bez výsledků z druhé strany prostě nemůžeme jít ku předu. E, naše návrhy první čtení ústavě na stole. Jsme, jsme k tomu připraveni, ale chceme také vidět pokrok na druhé straně. Není dobré e, se obracet proti Ukrajině a žádat po Ukrajině, aby něco plnila, aniž by to plnila i ta druhá strana. Pokud je o amnestii, je to správná otázka. Jsme připraveni poskytnout, ale nemyslíme si, nemyslíme si, že je možné říci, že to dostane každý. Například Léz Stržisovi, který eh, každý kdekoliv v Evropě, podobně jako jinde v Evropě, jsme připraveni k amnestii, ale bude to na zá... případ od případu, ne pro každého. Pokud jde o amnestii, pro míst, pokud jde o místní volby, také bychom, také jsme předali naše návrhy a jednáme přesně v souladu s dohodami z Minsku, kde by se to mělo konat podle Eh, norem OBSE a podle ukrajinských zákonů. A jak už jsem řekla včera, dostali jsme prohlášení od Zacharčenka z takzvané Doněcké republiky, kde by si chtěli eh, pořádat volby bez eh, předběžných podmínek. A v tomto smyslu to není dobrý nápad žádat Ukrajinu, aby dělala více a aby to bylo určité pozbuzení. Je na čase se ptát separatistů podporovaných Ruskem, co dělají, co dělají oni. A Ukrajina už toho splnila dostatek. Ukrajina své závazky splnila. Máme ústavu po prvním čtení, jsme připraveni k amnestii, máme návrhy týkající se místních voleb a vše ostatní. A když hovoříme o decentralizaci, už máme rozpočet, který umožní fungování decentralizace. Takže v praxi to už proběhlo. Je na čase se zeptat, eh, co plní Rusko. A tady bych se chtěla dostat k druhému bodu, který se týká toho, zda dohody z Minsku jsou jedinou cestou ku předu. je to jediná cesta ku předu, pokud chceme jít ku předu mírovou cestou. A my bychom si to přáli. My bychom si přáli nalézt mírové řešení. Ale aby to bylo možné, je, je třeba vyvinout větší tlak. Je možno říci, že sankce budou staženy v létě a minské dohody by měly být naplněny. Ale my bychom měli říkat, my věříme, že bude naplněna Minská dole a potom budeme schopni e, zrušit sankce. Mělo by to být tak. Chceme pochopit, co je zde důležitější. E, bojujeme proto, aby byly zrušeny sankce, anebo nám jde o budoucnost dohod z Minsku. A pokud nám jde o dohody z Minsku, tak bychom měli nejdříve uvažovat o výsledcích, o konkrétních výsledcích v tomto směru ale samozřejmě bychom chtěli zamezit situaci, kdy bude třeba použít zbraně. Což neznamená, že bychom proto neměli být připraveni. Jak už jsem řekla, berme v úvahu, že Rusko poskytuje zbraně, máme ruské ozbrojené síly a jednotky na separatistických územích. A bohužel nemůžeme vyloučit, toto a musíme být na to připraveni. Když hovoříte o možnosti eh, zaslat munici a mít možnost se bránit, každá, jako každá evropská země bychom se chtěli bránit a máme zájem o dostatek munice na to, abychom se mohli bránit. Chtěla bych komentovat eh, také působení OBSE na hranici Ruska a Ukrajiny. Podle dohod z Minska OBSE má plný přístup na celé území, které není dočasně pod kontrolou Ukrajiny. Pouze není umožněno e, mít přístup na celé území, ale také není umožněno zajistit přístup na e, rusko-ukrajinskou hranici. Minulý týden došlo hlasování o rozšíření možnosti, aby OBSE měla přístup na rusko-ukrajinskou hranici a bylo to zablokováno Ruskou federací. Nevím, jak se dívat na tuto skutečnost z hlediska podpory dohod z Minsku. Když hovoříme o tom, že OBSE měla mít vedoucí roli, tak bychom minimálně měli umožnit, aby mohla sehrát tuto roli v rámci svých možností a mandátu. Když hovoříme o přípravě místních voleb, Měli bychom uvažovat o tom, jak zajistit bezpečnost při místních volbách. OBSE má pouze monitorovací funkci, takže v zásadě podle jejich mandátu to mohou provádět. A je třeba změnit mandát, anebo využít možnost, že bychom to mo- mohli podpořit a můžeme se dohodnout na modalitách voleb, ale to je nezbytný krok, o kterém bychom měli uvažovat. Děkuji. Thank you. Eh, mnohokrát vám všichni děkujeme. Byla jsem informovaná, že už je zde s námi další řečnice, takže musíme uzavřít tento bod rozpravy. Eh, bylo to opravdu velmi důležité, komplexní a informativní o stavu věcí v tuto chvíli, co se týče bezpečnostní situace na, Ikruaně, na Ukrajině. A také co se týče mise EU-AM. My také doufáme, že se seznámíme s novým vedoucím této mise na některém dalším zasedání našeho podvýboru a přejeme vám tedy všechno nejlepší, co se týče tedy budoucích operací této mise. Děkuji.